A já mám za to, že zřejmě pan kolega Brok už to učinil a e, snad byl i v jednání s ministrem zahraničí a je v kontaktu s ministrem zahraničí Maroka v této záležitosti. E, Příslišné úřady mě informuje o jmenování kolegy Ionise Kasolidese jako ministra zahraničí Kypra od, e, Kypru od 1. března. Já bych rád jménem celé naší sněmovny poblahopřál kolegovi Kasolidesovi k tomuto jmenování. Eh, na jeho místo máme tady nového kolegu Andráse se od 4. března. Blahopřeji novému kolegovi, jak už jsem řekl, a eh, srdečně vítám v parlamentu pana kolego eh, se v souladu s článkem 7 po, jako, eh, bezprostředně po volbách do Evropského parlamentu, stejně jako v souladu s eh, článkem 4, eh, pořad jednání od 1. března 2013 přijímá a bere na vědomí jmenování pana kolegy se od 4. března na vědomí kolega v souladu s článkem 3 odstavec 2 pořadu, tedy řádu, parlamentního řádu, poté eh, eh, byl zcela prověřen, nebyly vůči němu vzneseny žádné zámitky a eh, pokud sám čestně prohlásí, že nejsou žádné překážky vůči tomu, aby se mohl zhostit své úlohy poslance parlamentu a že jeho právní postavení je slučitelné s touto úlohou.